Dobré odpoledne, zdá se, že můžeme začít. Prohlašuji tuto schůzi za zahájenou a vla, vítám nově zvolené eh, poslance. Děkuji vám a blahopřeji vám. A samozřejmě také již eh, bývalým a také současným kolegům. Takže já jsem zde e, jako provizorní předsedající, to znamená, že budu předsedat pouze volbě předsedy či předsedkyně a pak e, žezlo předám. E, chci říci kolegům, že cílem dnešního zasedání je ustavení předsednictva Eh, našeho výboru PETY, To znamená, to bude volba předsedy a eh, čtyř místo předsedů. Podle článku 213 Tento eh, předsednictvo musí respektovat diverzitu, to znamená, že nemohou být všichni předsedové z téže politické strany či členského státu. Tak já podle pravidel nejdříve ohlásím jména náhradníků, kteří budou hlasovat eh, za plné členy. Takže pan Angel eh, Dambasky bude nahr- nahrazovat pana Gerea Kolise eh, Veropulose. Paní Mahavica tady není a bude tady paní Jena Janja za ID. Pan Adam Kosa nahrazuje paní Azimakopulu za EPP. E, dále zde máme další e, zastoupení za EPP a já poslední pan Dimitris Papadakis nahrazuje pana Afeda Songa za SAD. Takže je to v pořádku. Nebo je zde ještě někdo další, kdo nahrazuje plného člena? Prosím to je bez mikrofonu. The Green Party. And who... Za zelené. A vy nahrazujete jako Malcolma Alcona. Dobře. Já budu nahrazovat pana Smiaglia Silvigion jméno Můžete ještě jednou eh, říci, koho nahrazujete? Eh, mně se nepodařilo zachytit toho jméno. Já jsem Richard Colbert. Smerilio. Paní Guillaume eh, nahrazuje pana Smerilia. Kristiane, prosím. Děkuji. Já nahrazuji paní Ellen z EPP. Dobře, a to je zase všechno, nikdo další? Mm, asi budete potřebovat karty hlasovací. No a my nyní přistoupíme k volbě předsedy. Ne, nyní musím zkontrolovat nejdříve, zda máme kvórum. Kvórum je devět poslanců a určitě je nás tady víc, takže je to v pořádku. A nyní kandidáti na předsedy. Dávám jim slovo. Prosím. Paní předsedající, my navrhujeme paní Monserrat za předsedkyni petičního výboru. Děkuji. Jsou zde další nominace? Myslím, že ne. Takže kandidát je pouze jeden. A nyní bych požádala paní Monserrat zde, ano, eh, zda souhlasíte s touto nominací. Ano, souhlasíte, děkuji. Takže vy jste plnou členkou tohoto výboru, eh, před, předložila jste deklaraci finančních zájmů a také deklaraci související s e, kodexem. Ano, zdá se, že to je v pořádku, takže můžeme vás zvolit zatleskáním. E, takže já vám blahopřeji a prosím, přesaďte se ní do čela. tak především eh, bych vám chtěla poděkovat. Eh, je pro mě velkou ctí, že mohu předsedat tomuto významnému výboru. Tento výbor je takovým vstupem evropských občanů do Evropského eh, parlamentu. Budeme moci v rámci našeho mandátu naslouchat problémům našich eh, občanů, budeme je moci také eh, řešit. Eh, petiční výbor je výborným nástrojem pro odvádění naší práce a zbližovat Evropany s Evropou. Já budu férová, budu respektovat pravidla právního státu Doufám, že se nám podaří spolupracovat mezi politickými skupinami a to eh, konstruktivním způsobem. A to tedy v zájmu všech našich eh, občanů. A když dovolíte, budu nyní hovořit eh, jazykem svým, to je španělština. my jsme vlastně už eh, si vyslechli, eh, kdo je zde zastupován kým. A to znamená, že můžeme pokračovat volbou prvního, předsedy, prvního místo předsedy výboru. Takže prosila bych nyní eh, návrhy na prvního místo předsedu výboru. Já bych ráda eh, jménem zelené, zelených stran eh, navrhla Tatianu Ždanoku. Ano, děkuji. Eh, máme další nominaci? Dobře. Máme pouze jednu kandidátku. Navržená Eh, navržená kandidátka akceptuje eh, nominaci? Ano, souhlasím s nominací. Máte podepsané všechny deklarace? Dobře, výborně. Cumplimentado los requisitos. Takže máme pouze jednu eh, osobu nominovanou na první místo předsedkyni pokud je to přijatelné, můžeme zvolit aklamací. Blahopřejeme. A prosím, eh, přesuňte se eh, za předsednický stůl. Ahora pasaríamos... No a teď? Eh, mě skupina EPP žádá. Prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Eh, já eh, bych prosil o přestávku dvě minuty, eh, poněvadž došlo k posunu na seznamu kandidátů. Já si potřebuji promluvit se svou frakcí o seznamu kandidátů. Prosím dvě minuty přestávky. Jenom dvě minuty. Takže pokud je to v pořádku. Eh, pro všechny ostatní jedna skupina žádá dvouminutovou přestávku pro interní poradu o nominacích. Takže prosím, vyhlašuji přestávku na dvě minuty. Takže, vážení přátelé... De Uběhlo více než 10 minut. Pokud nevadí, tak bychom pokračovali v našem zasedání. Pustme se opět do práce. Chce se některá ze skupin přihlásit o slovo? Nyní tady už opět zasedáme, tak prosím EPP. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Moje frakce se zde sešla dnes, aby zvolila předsedu a místo předsedy. A my jsme vyšli z eh, dohody napříč frakcemi. A domníváme se, že je zapotřebí, aby se frakce ještě dále poradily, takže žádám o odložení hlasování. Um, los ¿No? Perfecto. Sí, Spadakis. Prosím, kolega Spadakis. my bychom dali přednost tomu, aby naše jednání pokračovalo podle plánu, abychom tedy nadále hlasovali o jednotlivých postech. VPP e zde má více než sedm členů a tito členové zažádali o odložení hlasování v tomto výboru. Socialisté jsou proti. Proto pojďme o tomto návrhu hlasovat. Budeme hlasovat o odložení hlasování. Takže zelené tlačítko, pokud bude stisnuto, znamená tedy, že hlasujete pro odložení hlasování a červeným hlasítkem hlasujete proti odložení. Já hlasuji, pardon, zastupuji paní von Weisse, ano, souhlasím s tím zastupováním, takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Pokud eh, souhlasíte, nebudeme hlasovat tajně, budeme hlasovat zvednutím ruky. Takže kdo je pro to, abychom odložili toto losování. Estas si les, parece, como ¿no? también los servicios técnicos de la Cámara no están viendo bien la votación, haremos de método electrónico. Y... Technici nejsou schopni eh, ty výsledky správně odečíst. Prosím tady, abychom přistoupili k elektronickému hlasování. Zeleným tlačítkem hlasujete pro odložení zasedání tohoto výboru a červené tlačítko znamená, že budeme pokračovat dál. Prosím tedy, hlasujme. de 30, votaciones. Um... kolegů a kolegyní hlasovalo, 18 proti, 12 pro. Presidente um, de la mesa. Budeme tady pokračovat, budeme volit druhého místo předsedu, respektive místo předsedkyni. Jsou nějací kandidáti? Děkuji, paní předsedkyně. Majma Adamová je naší kandidátkou za skupinu New Europe. Tady za skupinu Renew, paní Miller. souhlasíte s vaší kandidaturou na post druhého místo předsedy tohoto výboru? Ano, a také jsem zaslala všechny požadované dokumenty. Děkuji velice. Vzhledem k tomu, že máme pouze jednu kandidátku, respektive kandidát, jednoho kandidáta, tak budeme pokračovat aklamací. Prosím, abyste se posadila na křeslo místo předsedy. Continuamos. Budeme pokračovat. Budeme nyní volit třetího místo předsedu. Má některá z frakcí svého kandidáta? Děkuji. Jménem naší politické skupiny EKR bych rád nominoval pana Richarda Čornického jakožto třetího místo předsedu tohoto výboru. působil v tomto výboru v jednom z předcházejících volebních období. Děkuji. Dobrá. Jsou prosím další kandidáti. Prosím, máte slovo. Nemám žádného dalšího kandidáta, ale jménem skupiny Renew Europe bych navrhovala, aby abychom hlasovali o kandidatuře této konkrétní osoby, abychom hlasovali tajným hlasování. To je návrh naší politické skupiny. Jak je vám známo, potřebujeme, aby sedm členů tohoto výboru podpořilo tento návrh o tajném hlasování. Kolik z vás je pro tento návrh, pro tuto žádost? zvedněte prosím ruku v případě, že si přejete toto tajné hlasování. Takže byl splněn požadavek eh, sedmi osob pro toto tajné hlasování. Budeme tedy hlasovat v elektronické podobě. Je další kandidát na pozici třetího místa předsedy. Máme jednoho kandidáta. Takže s těsknutím zeleného tlačítka souhlasíte s tímto kandidátem a červené tlačítko složí pro to, abyste tohoto kandidáta odmítli. Takže zahajuji tajné elektronické hlasování. I don't know.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 Pardon, 10 proti a 10 se zdrželo. Prosím, abyste se přesunul tady do křesla místo předsedy. Ano, děkuji. A přecházíme čtvrtému hlasování. Čtvrtý místo předseda. Obracím se na vás o návrhy. Pan Patimomus, náš návrh zní Krista Maestre de Macro sedí vedle mě. Alguna candidatura más? Máme ještě nějaké další kandidáty? Nikoliv. Proto, pokud souhlasíte, hlasujeme aklamací. Congratulations. Bueno, lo Blahopřeji. A ano, blahopřeji jménem všech chorvatské delegaci. A zvu vás, posaďte se zde. Jsem se přesuňte mezi nás dopředu. Okay. Inform, uh, informo a los diputados de que... Dobrá. Nyní bych ráda informovala kolegy poslance, že tímto získáváte přístup k příslušné aplikaci, což znamená, že tam máte všechny petice i související dokumenty. Pokud si některý z poslanců bude přát, aby tento přístup získal jeho asistent, musí se osobně obrátit na sekretariát a pak obdrží elektronickou poštou příslušné podrobnosti. Jinak už máte ve svých schránkách texty, zatím tedy pouze anglicky, o aktivitách, které se budou týkat nového volebního období. Nyní jsme zvolili své předsednictvo, tímto tedy přerušují schůzi a další zasedání bude 4. a 5. září v Bruselu.